please, everybody? Dobrý den, zdravím vás, dámy pánové, kolegové. Začínáme. Prosím. Již ukončete své soukromé rozhovory, protože chceme začít s naší schůzí. Na pořadu jednání máme celou řadu bodů a chtěl jsem navrhnout několik změn. Bod číslo 9. Je to bod paní de Sarnes, ten bude přesunut na naše další schůzi. Bod číslo 16 bude rovněž přesunut na další schůzi to na žádost pana navrhovatele. A devat, promiňte, bod 20 pana Gladfeldera a bod 19 pana Gladfeldera. Tyto body budeme projednávat na naší schůzi 13. The exchange of views with Ambassador of Canada. Dubna pak zde máme výměnu názoru s kanadským velvyslancem. A budeme se tedy zabývat diskuzí k těmto dvěma tématům. Hlasujeme zítra. Tam se ovšem trochu mění pořadí jednotlivých bodů pro hlasování. Začneme třináctkou eh, panem, zprávou pana Zahradila. Pak bude následovat bod 12, eh, to je zpráva Jakolíno. A jedenáctka zpráva kolegy Šlitera. Má někdo nějakou námitku k návrhu pořadu jednání takto pozměněnému? Nemá, takže to je přijato. A teď zápis ze schůzí konaných v březnu 3. a 15. a 16. března takže považuji je za schválené, pokud e, nebudou e, tedy do konce dnešního jednání žádné připomínky k těmto zápisům, tak jak je to obvykle. Ty zápisy jsou ve vašich e, složkách. A následuje bod 3. Sdělení předsedy. Toto jednání je přenášeno po vnitřním okruhu, tak jako obvykle s výjimkou samozřejmě e, těch částí jednání, která se e, konají za zavřenými dveřmi in camera. Mezitím jste tedy dostali příslušné dokumenty a 6. E, dubna s místopředsedy a koordinátory jsme se sešli s Williamem Kanárem, americkým velvyslancem k Evropské unii, abychom diskutovali o věcech v, obecné, v zájmu, včetně e, Rady pro e, transatlantické hospodářské rady a agendy e, rozvojové to jednání se konalo na žádost eh, americké strany. A poslední sdělení předsedy eh, jsme posíleni, náš sekretariát i výbor, paní Miriam Kurtevege, paní eh, Anna Riklamienen, pan Nikolas Dorgeres, jsou tedy vítáni a jsou eh, už teď v situaci, kdybych jim chtěl poděkovat za to, že mají tak dobrou vůli pracovat v našem velice zaneprázdněném výboru. Přeji jim hodně štěstí. A zatímco budeme čekat na našeho hosta, eh, a obvyklou výměnu názorů. Dovolte, abych ještě řekl, že se budeme tedy převážně věnovat programu na následující dva roky a strukturovanému dialogu mezi komisí a parlamentem, který bude eh, ukončen v červnu usnesením parlamentu. Mám tady ještě eh, žádost od kolegy, který si chce vzít slovo. Prosím, máte ji. Děkuji, pane předsedo. Eh, já samozřejmě také přeji oběma, eh, teda všem novým členům sekretariátu hodně štěstí, samozřejmě hodně štěstí a hodně úspěchu. Dovolte, abych i já oznámil, že zde máme nového člena našem výboru. Eh, Joe Higgins stal šéfem opozice v irském parlamentu a máme zde nového kolegu z Irska, který tedy eh, nás bude eh, nepochybně v naší frakci v tomto výboru též podporovat. Vítejte. Asi zjistíte, že je to velmi dobré být členem tohoto výboru a aspoň takto nadálko děkuji Joe Higginsovi za skvělou spolupráci. On byl velmi aktivním členem tohoto výboru a těším se e, na to, že jeho zástupce bude stejně aktivní. Děkujeme tedy GUE, koordinátorům GUE za toto oznámení. Is there any, is there any Let me look whether... Podíváme se tedy na to, jestli pan komisař dorazil, či zdá se brzy dostaví. Uh, proceed to... Takže bychom pokročili k bodu 5. Současný stav probíhajících trojstranných jednání. Je to zpráva pana Leichtfrieda, která se týká regulace, tedy změny nařízení, která se týká režimu komunity kontrolu vývazu zboží dvojího užití a technologií dvojího užití. Naše delegace se setkala s radou s komisí 21.3. a bylo mi řečeno, že to byla velice eh, dobré první kolo, velice plodné vyjednávání a druhé kolo se bude konat 2. května. Promiňte. Druhý týden v květnu a pravděpodobně se to dostane na plenárku ve Štrasburku. Reports. Poté. Co se týká zprávy paní Žado, je zde? Ještě ne. Takže, promiňte, je to pan Janik Žado, je to návrh eh, rozhodnutí Rady a parlamentu, který se týká aplikace určitých pokynů, které se týkají vývozních úvěrů a podpory vývozních úvěrů. A má to být projednáno opět v Dubnu, ale díky závazkům na radě to nemohlo být projednáváno. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Chtě, děkuji. Bylo třeba řídit prostě s určitým s tím spožděním, ale tím, že budeme mít nové datum, to nám umožní zahájit další jednání trojstrané a soustředit ty dva měsíce vyjednávání. A zdá se mi pak, že sekretariát to potvrdí. Sekretariát mě neposlouchá Jestliže to sekretariat potvrdí, tak budeme mít dvě měsíce, dva měsíce mezi hlasováním pozměňovacích eh, návrhů a hlasováním na plenárním zasedání. Je to tak? To znamená, že otázka, kterou kladu, je, abychom mohli trošku prodloužit to období mezi hlasováním o pozměňovacích návrzích a hlasováním o legislativním usnesení, abychom skutečně mohli korektně vést vyjednávání s radou. Děkuji. Uděláme to. A teď, když se podíváme na zprávu týkající se nařízení o obchodu s třetími státy, v průběhu celého asociačního procesu rada souhlasila se neformální, došlo k neformálnímu zasedání pro diskusy na touto složkou. K tomuto jednání došlo dnes dopoledne, i když se nedospělo k žádnému pokroku. K tomu tak, že rada ne, za, nechtěla reagovat na můj návrh. Možná, že bych vám mohl ještě jednou připomenout, že potřebovali takřka tři měsíce, aby zareagovali na můj návrh. Vy jste se hlásil o slovo, ne? A potom trojstrané jednání ke Gruzii. Je to ta pětka. Morning, let's... První jednání trialogu se, kon, první trojstrané jednání se konalo dnes dopoledne. Bylo to první a poslední zasedání, protože nedošlo k dohodě a neexistuje ani žádná další možnost dohody. Náš výbor a rada se sešla, jednalo se o transpoziční akta. Rada mm, několikrát změnila svůj postoj a zavedla přeskumné řízení místo poradního řízení. To znamená, že hlasování zrealizujeme tak, jak jsme to plánovali, a sice v květnu a nedojde k žádným změnám tak už nebude žádná další schůzka. Vy jste se hlásil o slovo? Děkuji, pane předsedo. Já nevím, jestli je to otázka nebo poznámka nebo doporučení. Každopádně mám určitý problém s tím západním Balkánem a s přístupem. Možná ani ne tak s přístupem, jako spíš s důsledkem. Jak všichni víme, západní Balkán, a v tomto případě se to tedy týká Kosova, protože ty ostatní e, části této oblasti již mají své vlastní obchodní nástroje, tak e, důsledky tady toho, důsledky toho konfliktu mezi parlamentem a radou institucionálního konfliktu je to, že Kosovo teď přišlo o ten preferenční statut od 1. ledna a jestli si dobře pamatuji, tak to prostě je velmi, ča, velmi těžce zkoušená země, velmi chudá, možná by se to dalo srovnat s Laosem nebo jinými chudými státy na světě. A já si kladu otázku, zda bychom tady neměli zvolit nějakou jinou strategii. Možná, že by bylo lepší, kdyby se tato otázka vznesla na plenárním zasedáním a my jsme se k ní postavili trošičku odlišným způsobem a e, nemyslím, že tím, jak to teď e, jako řešíme, tak e, to je vlastně nedobré, mělo by to být technické a ne vlastně nemělo být o podstatu věci a to, že by Kosovo mělo přijít o ten preferenční statut, opravdu není dobré. Předseda, děkuji za tuto připomínku. Já jsem měl v úmyslu se tím zabývat později dnes odpoledne. Každopádně eh, maďarské předsednictví rady a já jako zpravodaj máme eh, společné jednání a zítra se tedy v této otázce obrátíme ke svým respektivním orgánům. Budu informovat koordinátory o tom, co se stalo a jaké jsou perspektivy v této věci a budeme to tedy dnes odpoledne diskutovat. Eh, řečník to je velmi dobré, protože si myslím, že celá řada institucionálních otázek je také e, vyřešitelná prostřednictvím komitologie. Já jsem přesvědčen, že v podstatě sdílíme tento e, názor mezi sebou. Děkuji vám, předseda předušuje. E, takže teď se vracíme zpátky k bodu 4. Pan komisař Karel de Grucht mezi tím se k nám připojil a je zde jak vidíte, ještě jednou, pane komisaři, děkuji, že jste k nám zavítal eh, na toto jednání do tohoto výboru. Je to do značné míry i váš, eh, vaše fórum, takže se na vás eh, jsme zvědavi tedy na eh, vaše poslední informace o obchodní politice Evropské unie. Jestli tomu dobře rozumím, eh, tak se tady dá hovořit o určitých nových eh, vývojových trendech v jednání kolem Doha, i když to není až tak, není to až tak úspěšné. Dalším zajímavým tématem je ruské přistoupení k VTO a jsou tady jistě i další zajímavé otázky. Eh, takže samozřejmě eh, máte, máte slovo. A samozřejmě pracovní eh, program komise je také na pořadu jednání, takže nepochybně se tedy vyjádříte k těmto otázkám. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám, vážené kolegyně, vážení kolegové jste velmi laskavi, že jste mě pozvali na vaše dnešní jednání a já musím říct, že využiji této příležitosti abych eh, vás informoval o eh, uplatňování naší obnovené obchodní strategie, o vývoji od listopadu 2010 a také o aktualizaci naší politiky vzhledem k novým eh, vývojovým trendům. Samozřejmě, že eh, vše záleží také na eh, přístupu našich obchodních partnerů. a tato obchodní politika navíc může být snadno ovlivněna nejrůznějšími neočekávanými událostmi. Podívejme se na naše sousedy na jihu, Eh, je také otázkou, jak vypadá obchodní výměna s těmi eh, zeměmi v této oblasti a především s těmi, které eh, chtějí rychle znovu navázat na obchodní vztahy. Takže nejprve je to otázka politiky a růstu hospodářského a e, e, růstu e, zaměstnanosti. Ambiciozní obchodní dohody, bilaterální dohody s našimi hlavními partnery, jako jsou Čína, Spojené státy, Japonsko a Rusko. To je na pořadu dne, je to velice ambiciozní agenda a samozřejmě jsou tady různé regulatorní praxe. Je třeba, aby obchod a investice postupovaly, pokračovaly i mezi námi a nově se objevujícími ekonomikami. A zdá se, že tyto nové ekonomiky se nedokáží shodnout, jak to bylo nedávno znovu prokázáno v jednání e, kolem Doha. E, přitom je velice e, nutné tyto dohody, toto jednání dokončit v, pro, v roce 2011. Nicméně je velice znepokojující, že E, ten vývoj není e, pozitivní a že se ta jednání v podstatě zasekla. Je tady obrovské, e, obrovský propad mezi, nebo ne, otevře, propad mezi tím, co tedy se týká především liberalizace průmyslových produktů, mezi tím, co mohou navr, nabídnout nové země, nově se rozvíjející ekonomiky a staří členové. Ne všichni eh, staří členové jsou připraveni eh, se eh, nějak pohnout ve svých stanoviscích, takže se dá říct, že jsme tak trochu ve slepé uličce. Generální ředitel Lamy teď tak trochu um, zís, um, mapuje terén, setkává se s jednotlivými klíčovými hráči, ale nezdá se, že eh, hlavní eh, aktéři jsou připraveni učinit určité ústupky, aby se věci daly do, pohuby, do pohybu. Samozřejmě, že eh, důsledky takovéto situace se nesmějí podceňovat a bude je třeba je také zhodnotit v následujících týdnech, až uvidíme výsledky jednání v Ženevě. Na bilaterální úrovni si asi vzpomenete, že naše sdělení zdůraznilo význam uchopit eh, ty velké šance, které představují velké nové ekonomiky a eh, nový eh, výhled ekonomický také prokazuje, že tato, tyto země neustále rostou a je třeba zajistit, aby evropští exportéři a investoři z toho mohli také těžit. Nejdále se bilaterální jednání dostala mezi Evropskou unii a Indií. Tady jsme v té zásadní fázi. Čtyři roky jednání. Dospěli jsme k zásadnímu pokroku a teď se snažíme vyřešit ty poslední zbývající body před summitem. Jako u každých takovýchto jednání je to právě jejich závěr, který je nejobtížnější a v následujících měsících se bude velice intenzivně jednat na všech frontách. Na, dále směrem na Východ je to také velice e, všechno živé, protože zjiští partneři neustále rostou a jsou také zapojeni ve vlastním integračním procesu. Jednání s nima je o to urgentnější, že vlastně e, teď globální e, velké ekonomiky vyjednávají přístup na tyto, preferenční přístup na tyto nové trhy a nesmíme zůstat pozadu. My teda už teď vyjednáváme FT, a s Singapurem a Malajzií. Se Singapurem se to dobře vyvíjí a pokud to všechno půjde takto, tak e, ještě před koncem roku by dohoda o volném obchodu měla být uzavřena. S Malajzií e, se začalo a doufáme to dokončit do dvou let. A jsme také otevřeni dalším jednáním s jinými azijskými partnery, s Vietnamem, s Tajvanem, chceme eh, pokročit tak, abychom ta oficiální jednání mohli zahájit. Další důležitým regionem je Latinská Amerika. Tam budeme eh, nepochybně hrát důležitou roli v následujících eh, měsících, protože s Kolumbií a s Peru a s dalšími zeměmi eh, vlastně do listopadu, do eh, podzima bude třeba věci vyjednat. Eh, latinskoamerické země mají své uskopení Mercosur, který je nejvýznamnějším ekonomickým subjektem v regionu. Kde mám stranu čtyři, ptá se pan komisař. Zmizela. Další skupinou zemí je tedy Mercosur, to je nejvýznamnější blok v regionu. Až do posud se práce e, soustředila na e, vlastně ta, e, ta jednání do budoucna, jako jsou veřejné zacházky, služby, a tak dále. Ale budeme muset také učinit nabídky ohledně přístupu na trh. Tady ještě jsme nepokračili, protože příprava těchto nabídek je obrovsky citlivou záležitostí pro obě strany. A v neposlední řadě proto, že jsou tady velmi citlivé položky především v zemědělském sektoru. Jednání pokračují i s Kanadou a my doufáme, že je do konce roku ukončíme. Samozřejmě, že E, volby 2. května by se mohly do toho promítnout e, do výsledku, ale zatím jsme nedostali indicie, že by tomu tak mělo být. A probíhající diskuze e, by mohly tedy to tež ovlivnit. Co se týče našich strategických partnerů, tak poslední jednání TEKu ukázalo, že jsme dost pěli eh, dost daleko. Rada, eh, Transatlantická hospodářská rada opravdu pokračuje. Před několika dny eh, se Evropská unie a, Evrops, a Amerika dohodly o výměně informací v oblasti služeb ICT, což je přímý výstup z jednání Transatlantické hospodářské rady. A teď Čína. Tam se dá říct, že situace obecně hospodářské klima se nezlepšuje a my musíme využít maximum toho, abychom situaci zlepšili. Ohledně Japonska. Závěry poslední eh, Evropské rady eh, volají potom, aby eh, Japonsko-unijní summit vyjednal možnost dohody o volném obchodu a aby tady e, byly e, uvolněny i podmínky pro e, veřejné zakázky. My budeme připraveni ta jednání zahájit za předpokladu, že bude našim podmínkám vyhověno a za předpokladu, že máme stejnou úroveň ambicí. Dá se říct, že většina těch obchodních akcí bude zaměřena na to, abychom tedy měli e, zásady reciprocity dodrženy a aby tady byla vyvážená situace. To není vždy jednoznačné, ale my bojujeme za nová řešení. A právě proto teď připravuji podobně s komisařem Barnierem e, návrh e, nástroje, který by zajistil, aby evropští podnikatelé měli při Eh, vstup eh, za stejných podmínek na, eh, k veřejným zakázkám. To bude v druhé části roku. Teď vlastně máme odsouhlasený ten obecný záměr, ale ještě musíme vypracovat parafované znění. A teď otázka strategie v oblasti základních surovin. Tady vlastně investiční politika a obchodní politika jdou ruku v roce. A je třeba, aby se vyvážila ne e, dobrá e, situace v této oblasti a v tomto směru také budeme dále působit na úrovni VTO při řešení sporů, jak tomu bylo v loňském e, roce s Čínou. Máme před sebou ještě další další úkoly v oblasti rozvoje obchodní politiky. Jak bylo řečeno, chystáme se v roce 2011 vydat sdělení k e, obchodním výměnám a investicím. Ten proces dobře započal, veřejná konzultace bude brzy zahájena a je třeba také vyjít z obchodních úspěchů e, bilaterálních dohod. Ten nejkomplexnější E, objem e, úspěšných dohod se právě nachází v té bilaterální oblasti se Spojenými státy. Pak je tady ještě otázka institucionálního zázemí. V některých zemích je třeba, aby e, právní normy byly implementovány transparentním způsobem, aniž by to musela platit společnost, aniž by musela se vzdát svých legitimních E, ambicí. Zároveň také navrhujeme revizi general e, toho všeobecného systému doložek nejvyšších E, výhod. To bude jedno z našich velkých témat v letošním roce, takže to nebudu předjímat, akorát řeknu, že hlavním e, cílem našeho návrhu, který je již připraven, je soustředit ty výhody a zisky na ty, kteří je skutečně potřebují. Takzvaná peer review se bude týkat právě této jediné legislativní složky, kterou e, budeme v letošním roce otevírat. Jsou tady další složky, investice, exportní úvěry a tak dále. A ještě k těm investicím ulicím. Já doufám, že Rada a parlament najdou společnou eh, řeč právě v této oblasti. A tady bych chtěl připojit, že vítám eh, přijetí zprávy pana Rivse a eh, moje, mý spolupracovníci i já jsme připraveni vyslechnout vaše názory v nejbližší době ohledně návrhu směrnice na ochranu investic, a e, na, invest, och, na e, ohledně investic jako takové. Pak je tady ještě otázka e, postupu, souhlasného postupu, consent procedure, a tato neustálá aktivita dokazuje, že Evropský parlament je klíčovým hráčem při definování obchodní politiky a e, je vidět, že od vstupu v platnost Lisabonské smlouvy jsme opravdu výrazně pokročili. E, velice mě zajímají vaše názory a vaše připomínky k tomu, jak můžeme ještě posílit a vyladit naši spolupráci a jak můžeme e, také obecně přispět k rozvoji obchodní politiky. Předseda, děkuji, pane komisaři, zahájíme diskuzi a začneme naším hostem. Ještě dřív, než přejdeme k členům výboru, máme zde kolegu Anelie de Palan, který je předsedou ehm, delegace Evropského parlamentu do Japonska a požádal mě, aby, eh, aby mohl být přítomen v případě, že by komisař de Brucht právě hovořil o dohodě o eh, volném obchodu s Japonskem. Takže my vám teď dáme slovo a pak samozřejmě nějací kolegové se nepochybně připojí. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád položil panu komisaři následující otázku. Je tady problém takzvaných netarifních bariér s Japonskem. To je vlastně to hlavní téma. A my teď samozřejmě vidíme ten obrovskou, tu obrovskou katastrofu a to by nás nemělo, nebo naopak možná mělo učinit flexibilnějšími. Bude tady jistě velké úsilí o znovu vybudování celé této oblasti a to si bude vyžadovat těsné spolupráce mezi e, Evropskou unii a Japonskem. Japonci nepochybně chtějí, abychom jim mohli s obnovou částí země. Máte určitý časový harmonogram, ve kterém se domníváte, že bychom mohli dospět k nějakému konsensu mezi Unií a Japonskem. Předseda, děkuji vám. A teď tedy budou mít možnost položit otázky členové výbory, nejprve koordinátoři Daniel Kaspary, prosím. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, Velice děkuji za vaši úvodní informaci. Já bych chtěl ve jménu své frakce se věnovat několika věcem, které jsou pro nás velice důležité. Ta první věc, kterou se velice zabýváme. Před několika lety jste zde předložil vaši budoucí obchodní strategii. My jakožto Evropský parlament se jí budeme brzy věnovat ve výborech. A já osobně tam postrádám a celá řada dalších kolegů postrádám ta takový výhled na to, jakým způsobem se tento svět bude vyvíjet v příštích 10, 20 letech a co to bude znamenat pro naši obchodní politiku, kterou vždy plánujeme dlouhodobě. A e, jsem, zajímavé je, když říkáte, že vy vlastně nemáme kapacity u vás ve vašem oddělení. Takže já bych vám byl velice rád, pokud byste v rámci příštích vyjednáváních o rozpočtu se snažil vyjednat jakési dodatečné prostředky, protože myslím si, že by bylo dobré, kdybychom měli kapacity na to, abychom se alespoň mohli snažit o dlouhodobý výhled. Jinak vás chci podpořit, VTO je pro nás jasnou prioritou a doufám, že to bude do roku 2011 hotové, že to budeme moci v roce 2011 uzavřít. Co se týče těch dohod o volném obchodu, zde si myslím, by bylo dobré, kdybychom v budoucnosti přikládali větší důraz tomu, jaké jsou naši vlastní zajímaví partneři, kde jsou velké trhy, kde máme překážky v přístupu na trh, abychom se více soustředili na to, jasně si stanovit, kdo je naším důležitým obchodním partnerem, když budeme vyjednávat o těchto dohodách. A potom v souvislosti s dialogu na vysoké úrovni, vy jste o tom také hovořil, my je již vedeme takovéto dialogy. Již po léta s různými zeměmi. Eh, Rada pro transatlantickou hospodářskou spolupráci, to existuje již delší dobu, rovněž dialog s Japonskem i s Čínou, trvají již několik let. Ale otázka je, tyto dialogy, tyto rozhovory přinášejí skutečně výsledky a já chci stále otevřeně říci, že u nás na frakci velice intenzivně diskutujeme například o dohodě o volném obchodu s Japonskem. Není v podstatě absurdní, když máme již po léta dialog na vysoké úrovni s Japonskem, který dodnes nevedl k žádným výsledkům. A nyní říkáme, protože tento dialog na vysoké úrovni nevedl k žádným výsledkům, chceme nyní uzavřít dohodu o volném obchodu. U nás je velká většina toho mínění, že chceme nejdříve vidět výsledky toho dialogu na vysoké úrovni, jasné, hmatatelné výsledky a teprve potom chceme začít vyjednávat o dohodě o volném obchodu. A Jinak chci říct, že kolegyně Saifi se ještě bude vědomat veřejným zakázkám a všeobecnému systému preferencí a zde bychom byli vděční, kdybychom, kdyby se podařilo do konce roku i v těchto obou věcech postoupit. Děkuji. A teď z SND Cardiff. Pane předsedo, pane komisaři, budu stručný. Tři otázky. Děkuji za to, že jste mne citoval eh, ohledně zprávy o investicích a musím říct, že si blahopřeju k tomu, jak se to všechno odehrálo se všemi frakcemi. Ostatně v té zprávě když jsme se pokusili také eh, zohlednit eh, ty podmínky a najít určitou vyváženost eh, mezi eh, jedněmi a druhými. Teď je tady otázka zprávy Schlitter. Dnes tady existují vlastně dva bloky k té, ohledně této zprávy a moje frakce se bohužel domnívá, že eh, stanovisko, které bude zaujato zítra, protože je tady dohoda mezi EPP, ALDE a ECR, E, vlastně e, se e, projeví tak, že vlastně parlament jakoby neexistoval, co se této zprávy týče. Komise bude oslabena, protože v nejlepším případě bude prosazeno stanovisko rady. Position du lobby industriel. Ale pak je tady ještě otázka průmyslového lobby. A jde tedy o to, aby e, komise, aby tedy e, výbor měl možnost se k tomu vyjádřit a komise, aby se k tomu měla možnost vyjádřit. A já se obávám, že zatím to vypadá, že to bude přesně naopak. Takže jak je to? To je první věc. Druhá věc. Je třeba e, se nějak postavit k takzvanému arabskému jaru. Zároveň ale já si tady kladu otázku a kladu ji vám e, se mi zdá, že v té zprávě sever-jih zůstáváme stále zakleti v té jedné vizi ohledně e, těch obchodních e, politik. Když jsem tuto zprávu dělal před eh, několika lety, tak jsem říkal, po roce 2011 to bude prostě jiné. Teď je rok 2011 a nějak se nic nezměnilo, pořád ta stejná logika. A co se týče eh, kontaktů, diskuzí, mám pocit, že naši partneři prostě už eh, nemají chuť poslouchat znovu a znovu rok po roce stejné hovory, stejné argumenty, stejné řeči, stejné návrhy. Takže mě by zajímalo, jak na to nahlížíte vy. A třetí otázka, trochu obecnějšího charakteru, omlouvám se. Ta se týká celé té rozpravy, která se odehraje eh, ohledně následující otázky. Eh, chrání Evropská unie dost svůj průmysl a svá, eh, svá zaměstnanecké eh, příležitosti. Dnes je situace poměrně bohužel tristní a proto také tuto otázku vlastně zneužívá a využívá extrémní pravice. A my v této souvislosti máme velké obavy. E, takže e, zdali, jak vidíte možnost e, toho, aby Unie byla i nadále důležitým hospodářským a průmyslovým hráčem a chránila své zájmy. Děkuji. A teď tedy koordinátor Martin Kazak, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Já budu také velice stručný. Eh, chtěl jsem položit dvě, tři otázky, které se mi jeví užitečné. Ta první otázka se týká výměna systému GSP za systém GSP+. Existují tady určité obavy, co se týče dohody připravované s Pakistánem, podle níž velvyslanec Pakistánu nedávno se vyslovil k tomu, že pakliže se má docílit pokroku v rámci eh, těchto kritérií a pro ten systém eh, nejvyšších výhod, tak Domníváte se, že je třeba, že bude možné zlepšit tyta, tyto kritéria eh, k, pro systém eh, GSP, abychom mohli eh, završit tuto dohodu, uzavřít tuto dohodu? To je tedy první otázka. Druhá otázka, a teď se vrátím k tomu, o čem hovořil můj kolega předřečník, co se týče angažovanosti komise zemí eh, kolem Středozemního moře. Eh, ve vašem dělení komise jasně vyjadřuje, eh, že bude se angažovat pouze se zemí, které se v současné době nacházejí v období ekonomické a politické transformace. To znamená, domníváte se, že um, se budou taky sledovat vyjednávání i s jinými zeměmi, eh, které zatím ještě nedali jasný signál a eh, nějaké transformace? A nebo se omezíte pouze na ty státy, eh, kde již vlastně tato transformační reforma probíhá? A další otázka se týká také vyjednávání s Japonskem. Můj kolega Eh, již vznesl otázky související s tímto tématem a já jsem se vás také chtěl zeptat. Skutečnost, že už tady se dosáhlo určitého vyváženého postupu, takže se očekává jasný signál od našeho japonského partnera, týkající se ctižádostí toho, co si přejí a e, jak se chtějí angažovat v tomto vyjednávání. Problém zadávání veřejných zakázek e, znamená, e, které vzbuzují a, a obavy automobilního průmyslu a automotivního průmyslu budou vzaty v potaz při těchto jednáních. Děkuji. Merci. Děkuji. A teď koordinátor, koordinátor za zelené Janik Jado. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Já budu stručný jako kader Arif. Ono to není moc náročné teda, to, tu lačku udržet, souhlasím. Ve vašem vystoupení, pane komisaři, je, zazněla jedna věc, kterou jste až tolik nerozvedl, Eh, a tou věcí jsou nástroje pro eh, určitou obranu, obrané nástroje v oblasti obchodu. Před několika lety eh, v tomto parlamentu proběhla debata, proběhla rovněž v komisi. Poslední pokus o reformu těchto obraných nástrojů, ten stroskotal. A myslím, že náš kolega Fernand k tomu tehdy také vypracoval zprávu. A Eh, prostě eh, najednou se toto téma tak trochu eh, dostalo mimo rozpravu, vypařilo se ze všech debat a v posledním sdělení komise, a já musím říct, že to vítáme, vypadá, že je řečeno, Eh, že si musíme ujistit, že ty obchodní výměny jsou spravedlivé, rovné a že Evropská unie skutečně udělá maximum pro to, aby bojovala proti nekalé konkurenci. A to, co nám chybí v té rozpravě dnes, je právě takové převedení tohoto závazku využít všech nástrojů pro boj proti nekalé konkurenci eh, s eh, otázkou těch obraných nástrojů. Pro nás environmentalisty eh, už i ve zprávě SciFi, ARID a v mé vlastní se vyskytovaly určité eh, věci, určité prvky eh, antidumpingového charakteru. Je otázkou, zdali je použít, zdali je nějak rozvíjet, co se nás týče, tak ten environmentální dumping by pro nás byl velice, velice významným faktorem ale my bychom prostě chtěli, zdali byste nám mohl eh, ukázat, e, máte-li e, v tomto směru nějaký projekt reformy těchto obraných nástrojů, abychom se ujistili, že to nejsou jenom slova, že tady máme skutečně možnosti takovéto antidumpingová e, opatření prosazovat, protože vlastně ty zásady kolem nekalé konkurence nejsou zatím zcela respektovány. A když jsme na plenárním zasedání hovořili o vztahu mezi obchodem a klimatickými změnami, tak vy jste zmínil váš e, e, zájem na tom pracovat na e, takzvaném klimatickém, klimatické kapitole, kapitole o klimatu v těch obchodních jednáních a pokud se v tomto započali, jak to vypadá, pokud ne, tak kdy s tím chcete začít a my jsme ostatně připraveni vám v tom také pomáhat. Save? Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Vítejte. Z toho, co jste řekl, se zdá, že zda se máme bilaterální dohody prakticky eh, se, vší, se všemi a některá prostě, eh, eh, jak to mají Spojené státy Eh, nebo je to jenom případ spoj, eh, Evropské unie. Vy jste hovořil velice eh, správně a případně o základních surovinách a myslím, že Daniel Kaspary měl jednání s názvem Rare Earth a myslím, že si všichni děláme starosti s tím, co bude s základními surovinami a kam se podějí. A pak je tady ještě otázka antidumpingu, tak jak to tady teď naznačil kolega Žado. Eh, my jsme bohužel tehdy museli tu věc eh, stáhnout, protože jsme neměli podporu. Já jsem byl tehdy za EPP koordinátorem. Musím tady deklarovat určitý eh, zájem, protože představuji ve Spojeném království poměrně velkou zemědělskou komunitu a my máme zásadní problém se základními surovinami pro zemědělství. Jedná se o dusík, a dusíkatá eh, hnojiva. A teď vlastně eh, v tomto směru je nová legislativa a já se ptám následující věc. Jak vlastně eh, se provádí antidumpingová legislativa v praxi, když, a já tady vlastně potaž používám, používám jako příklad, když vlastně to zhruba stojí 100 eur za tonu a kdy, teda stál, když to Mandelson tehdy uvedl v chod tu legislativu a dneska je to 150 eur. Takže jak to, že ty firmy vlastně eh, to eh, tady do Evropské unie dovážejí za eh, ceny, které jsou hluboko pod světovými cenami, hluboko pod tou cenou, kterou jsem uvedl. A naprosto souhlasím s tím, co řekl Martin Kazák a já jeho stanovisko k Pakistánu budu podporovat. A pak pak samozřejmě GSP+. Jak vypadá situace se Sri Lankou? To je zase země, která chce eh, GSP+. Požádala o ně. Děkuji. Děkuji. A teď Helmut Schulz za GUE. Eh, danke. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu komisaři. Mnohé již tady bylo osloveno eh, koordinátory jiných politických skupin a proto se pokusím možná ještě položit obecnější otázky a než se dostaneme k těm jednotlivým záměrům či dohodám, které jste představil jako pracovní program Komise pro letošní a příští rok. S těmi souhlasím a budeme vás podporovat. V plénu Evropského parlamentu jsme jednoznačně přijali zprávu Žady Dezír a proto by mě zajímalo, jak vy v běžících jednáních a vlastně e, v další práci vnímáte tuto naši práci? Zda nějakým způsobem to zohledňujete? Do jaké míry tedy to, co my jako výbor e, tady přinášíme za příspěvky i ve zprávách z vlastní iniciativy berete na vědomí pro další koncepce obchodní politiky Evropské unie s jinými státy. To je pro mě taková obecná otázka, když se bavíme o pracovním programu a to vede samozřejmě k otázce VTO Samozřejmě vaše optimistické poznámky před rokem či před půl rokem když to srovnáváme s dnešním vaším vyjádřením, tak asi byla příliš optimistická a sdílím názor pana kolegy Kasparyho. Jestliže nedojde k uzavření do 2011, tak na to můžeme zapomenout, protože potom budou volby v USA, volby do Evropského parlamentu a e, uplynou další tři čtyři roky a pak bychom měli přemýšlet tedy z mého pohledu o další mandátu. Třetí otázka. Pakistán hrál určitou roli, Japonsko teď hrál určitou roli. Do jaké míry tady máte eh, v úmyslu vyvět nové nástroje na podporu evropské unie zem, ze strany Evropské unie pro země, které se odstly v nouzi, buď přírodní katastrofy nebo takové eh, nehody, ke kterým došlo eh, ve Fukushimě. Tam, kde si nemůžeme obsloužit klasickými nástroji, prostě nějaké nouzov, potřebujeme nějaká nouzová opatření. Eh, protože ve VTO se ukázalo, jak je to komplikované a že potřebujeme nové, nové prostě představy. Existují tedy nějaké takové úvahy, které by se odrazily v pracovním programu komise a pak mě tak trochu chybělo s ohledem na NDG, do jaké míry vidíte jako stěžení bod pro roku 2010, 2011, 2012, jakým způsobem eh, můžeme zohlednit cíle druhého, eh, rozvojové cíle druhého tisíciletí. Eh, protože tady hrál roli již mechanismus a myslím si, že je to velice zásadní něco takového zohlednit. A pak by mě ještě zajímala otázka standardů lidských práv, pracovního práva, eh, práce dětí, otázka lidských právách při hodnocení již uzavřených a nebo ve vyjednávání se nacházejících dohod. A nakonec bych se ještě chtěl zeptat ja, 2011, 2012. IP, o otázkách IPR, zda jsou obsaženy v vašem pracovním programu. On behalf of the EFD Group, William Dartmouth. Děkuji. Já se zeptám tři jednoduché otázky. Illicit e information rather than to make a point. Um... Moje první otázka. Má komise nějaké plány, aby zjednodušila tu teď poměrně nákladnou e, záležitost kolem obraných postupů při obchodu, tak aby e, ty menší firmy především měly jednodušší práci, když se chtějí chránit proti nekalým postupům. Za druhé, ve vašem sdělení se hovoří o dočasném pohybu e, občanů z třetích států a o liberalizaci služeb a zmiňují se tam nějaké podmínky. Můžete nám říct trochu více k těmto podmínkám? A za třetí, chtěl bych vědět, zdali komise a DG obchod především eh, má v úmyslu se zabývat eh, tím eh, tou regulační zátěží, která tak vlastně zabraňuje konkurenceschopnosti podniky v rozvojových zemích vlastně eh, se nezdají být předmětem takových regulačních opatření jako jejich evropské protějšky. Předseda, děkuji. Máme už jenom pár minut na otázky. Vy budete mít nepochybně času dost, pane komisaři, ale to zcela určitě. Já jsem se eh, zatím eh, zmiňoval pouze o nedostatku času na otázky, ne na odpovědi. Takže eh, zbývající poslanci po, po, prosím, aby byli maximálně struční. Tokia Saifis, EPP. Děkuji, pane předsedo. Eh, určitý počet otázek již byl položen. Eh, já jsem chtěla jako mý kolegové předřečníci eh, se vás zeptat na to téma zemí kolem Středozemního moře. Vy jste řekl, že obchodní politika znamená, že je třeba se přizpůsobit aktuálnímu rozvoji situaci, protože oblast Středozemí a Japonsko je natolik aktuální a ta situace není snadná ale to eh, vlastně nezabránilo sdělení komise eh, v březnu, eh, která byla poměrně odlišná od závěru rady, která volala po aktuálních akcích a pro realizaci opravdové strategie. A dokumenty, které následovaly 30. března, neobsahovaly příliš mnoho konkrétních záležitostí a e, myslím si, že je třeba, aby se nedělaly stejné chyby, které se dělaly v předcházejících období, protože dnes se dějí převratné záležitosti, e, setkáváme se skutečně s převratnými událostmi a Evropa by skutečně měla udělat prioritu eh, z této oblasti, z tohoto regionu. Čili chtěla jsem se zeptat, pane komisaři, jestli byste nám mohl představit nějaké konkrétní akce, které hodláte zrealizovat a abyste eh, přímo hovořil o prostě nějakém horizontu, eh, jak komise počítá s prací versus těmto státům a v jakém období. Přece jenom bych chtěla měla víc detailních informací. Evropa představuje velmi otevřený trh, někdy příliš otevřený. A vy vedete dialog s panem komisařem Barnierem na toto téma, čili kdy eh, se znovu zahájí konzultace a kdy prostě bude komise připravena. Je to nesmírně důležité téma. A potom ještě něco k obranému mechanismu obchodnímu skutečně došlo ke zprávě a bylo tady obtížné jednání s panem Mendelsonem týkající se reformy jejich nástrojů, ale oslabení komerčních nástrojů ne. Uh, thank you. Christopher Děkuji. Christopher Fiande. Ano, děkuji. Budu určitě stručnější než pan Arif a Žado. Ne, vážně. Uh, ohledně Severní Afriky. Já musím říct, že souhlasím s panem Arifem, ne, že by to bylo tak často, ale teď ano, e, protože ten e, náš proces už trvá určitou dobu. Snažili jsme se o jakýsi regionální přístup a vytvoření lepších podmínek mezi Severní Afrikou a Evropou. Nebylo to až tak úspěšné a ptám se, jestli si nemyslíte, že teď třeba nadešla chvíle to celé přehodnotit. A s tím souvisí i otázky pana Kazaka. Bylo by e, zajímavé a dobré, kdybychom tady trochu diferencovali mezi těmito zeměmi. Teď máme jednání s Marokem, pak je tady Egypt a Tunisko. To jsou ty země, na které bych myslel v přední, v přední linii. Nemáme až tak dlouhou historii pomoci zemím v takovéto situaci situaci, kromě Balkánu. A mohli bychom tedy dělat určité věci, podobně jak to děláme s palestinskými eh, te, územími. Eh, jsou tady určité protokoly. Možná, že bychom mohli mít diferencovaný přístup k těmto severoafrickým zemím. A mě by zajímalo, jestli něco takového uva, eh, uvažujete. A pak ještě jednání mezi Unii a Japonskem. Ty informace byly zajímavé a já si myslím, že budete ochoten se také bavit o těch komplikovaných otázkách budoucích eh, jednáních o volném obchodu. Bylo by zvláštní, kdyby se teď Japonci soustředili na netarifní eh, bariéry a ne na jaderné elektrárny, ale do budoucna by se to možná mohlo posunout a mohli by se opravdu zajímat o ty netarifní bariéry. Děkuji. Eh, Děkuji. Já si myslím, že je strašně důležité ty věci pochopit obchodní politika není pouze e, něčím, co existuje samo o sobě, ale je to politika, která vlastně slouží skutečné ekonomice. A mě by zajímalo, co uděláte pro to, aby se zjednodušil život malých a středních podniků z Evropy, které vyvážejí ven. Jsou tady určitá rozhodnutí, které je třeba honem e, podpořit. E, podpora tuniského zemědělství například, to snad není až tak složité. Jistě, ono to sebou nese určité problémy pro jejich Evropy, ale musíme si uvědomit, že je třeba eh, také eh, si eh, ty věci promítnout v širších souvislostech. Já bych chtěla trochu důkladnější odpověď ohledně e, legislativní iniciativy, co se týče reciprocity e, u veřejných zakázek. Vy na tom pracujete s e, Michelem Barnierem a my snad máme právo na tom vědět, jaký je filozofický záměr této iniciativy trochu podrobněji. A třetí otázka ohledně dohody o volném obchodu s Indií. Jak je to tedy v reálu teď se stavem těch jednání a jaké záruky tady máte, že například snížení celních Eh, přirážek eh, budou, eh, bude respektováno a že to bude respektováno také všemi regiony v, té federální, v tom federální zemi Indii. A závěrem náš nový kolega, jak se jmenujete křesním jménem? Paul, děkuju. Mám tři otázky pro pana komisaře ohledně pracovního programu. Ta první se týká Pakistánu osm měsíců po těch ničivých záplavách, které e, vlastně zničily e, práci pro pět milionů lidí, přes milion příbytků bylo zničeno a nějakých 20 milionů lidí e, zůstalo bez přístřeší, tak otázkou je, zdali komise tady má nějaký plán B pro pomoc lidu Pakistánu, kterým byl rozmetány vlastně jejich eh, životní podmínky. Je to otázka druhotné eh, potravinové krize. Eh, pole tam byla zničena. Jde o to, aby ti lidé měli přístup k Eh, osivu, k zařízení, k zemědělským strojům. Eh, takže tady je zapotřebí, aby tyto věci byly dodány zdarma, aby se prostě těm malým farmářům pomohlo. Druhá otázka se také týká eh, potravinové pomoci a týká se Pakistánu. Tam se zdali, komise má v úmyslu něco udělat s údajnou spekulací, se spekulativním obchodem s potravinami. To se čím dál tím více více rozvíjí. Zdá se, že 70 až 80 obchodu v potravinovém sektoru je čistě spekulativního charakteru. Eh, hedžové fondy, spekulanti vytva, eh, vydělávají miliardy eh, za spekulativní obchodní výměny a na druhé straně jsou lidé umírající hladem. A třetí otázka se týká středozemní oblasti a volného obchodu v ní. Vzhledem k tomu, tomu, že tady jsou hrozivé e, ekonomické a sociální podmínky. Otázkou je, zdali by se nemělo znovu uvažovat o, o dohodě o volném obchodu mezi Unií a středozemím, vzhledem k tomu, že je vlastně zničeno e, plno pracovních příležitostí více jak 2 milionů a další podmínky jsou ne udržitelné. E, takže budu asi muset zavést pojem krátkých otázek. Máte 15 minut, pane komisaři. Je těch otázek celá řada, ale vy to jistě zvládnete, prosím. Když tak vám dáme trochu více času. Uh, pane předsedo, 50 by bylo líp, ale 15 eh, je mi vlastně příjemnější, protože to znamená, že eh, na každou otázku budu moci reagovat pouze jednou větou. Ale to zase není to, po čem volali vaši kolegové. Ne, musím jít eh, na to důkladně a obšírně odpovídat. Já se prostě pokusím dělat to, co nejlépe dokáži a uvidíme. Japonsko. To je otázka, kterou vznesla Eh, řada eh, poslanců, pan Van Dalen, pan Kaspary a další. Vy jste viděli, co je v závěrech Evropské rady. A to je eh, vlastně ten rámec, ve kterém se teď pohybujeme. Jaký je problém s Japonskem? Po posledním summitu jsme vytvořili skupinu na vysoké úrovni, která pracuje na celkových obchodních vztazích mezi Unií a Japonskem. Problémy e, jsou e, v tom, že tady je celá řada netarifních e, bariér a trh s veřejnými zakázkami je extrémně uzavřený. My jsme jim řekli, že pokud chcejí začít vyjednávat, tak je třeba, aby učinili výrazný posun právě v těch netarifních bariérech, bariérách. Oni na tom pracují, to říkám upřímně, ale výsledky až do posud jsou omezené. Soustředíme se na 27 tarifních bariér, která jsou důležitá a oni eh, přišli zatím s řešením ve třech případech z těch 27. V následujících týdnech se musíme rozhodnout, jak se to tedy bude odehrávat na příštím summitu, který se koná, myslím, 26. května zde v Bruselu takže e, bude se kolem toho diskutovat. My předložíme nějaké návrhy a teď aktivně diskutujeme rovněž uvnitř komise a s předsednictvím Evropské rady. Takže pracujeme na tom aktivně a začít eh, vyjednávat, aniž bychom měli jakousi jasnou představu o tom, kam se může dospět, eh, jaké jsou ambice, eh, pokud by tam prostě nebyla vůle něco s tím problémem netarifních bariér dělat na druhé straně, tak je otázkou, zda vůbec taková jednání začínat. Na druhé straně by Japonci prostě měli jasně naznačit, že jsou připraveni kolem těch netarifních bariér něco dělat. A v tuto chvíli eh, prostě být eh, laskaví, to jistě ano, ale musíme být opatrní. Oni prostě musí udělat víc. Pan Kaspáry chtěl něco o dlouhodobějším výhledu. Částečně to závisí na tom, jak se bude vyvíjet eh, jednání kolem Doha. Není důvodu k optimismu v tuto chvíli protože je zřejmé, že jsme ve slepé uličce. Já doufám, že se z toho dostaneme. Snaží, přicházíme s návrhy e, vůči všem hlavním aktérům, ale prostě oddělují e, e, jednotlivé aktéry e, skutečně velké propasti. A toto kolo Doha bude stavebním kamenem pro následujících deset let a pokud se to nepodaří vyřešit, tak se musíme zabývat tím, jaký bude plán B. A ať už tady Doha bude či nebude. Už teď je třeba plánovat, co bude následovat, co budou další témata, která je třeba řešit v souvislosti s obchodem. Ale teď jsme prostě eh, v takovém pološeru, nikdo pořádně neví, eh, co se děje a zdá se, že to někdo ani moc vidět nechce. Ohledně eh, té rady pro transatlantické hospodářské rady, tam je dobrý postup i v oblasti e, takzvané elektronické mobility. Teď existuje s Američany vlastně společná cestovní mapa v rámci TECu a e, s tou souhlasí e, naše průmyslové subjekty a také průmyslové objekty, subjekty pardon, ve Spojených státech. Takže tady to je celkem pozitivní. Pan Kader Arif se ptá, jaké jsou výsledky eh, ohledně Číny a jak vypadá ten eh, hospodářský dialog na vysoké úrovni s Čínou, jaké má výsledky. Ukazuje se, že když diskutujete na té nejvyšší eh, operativní úrovni, což je právě ten Eh, hospodářský dialog na vysoké úrovni, tak eh, potom, eh, pokud tam je podobný, podobné vidění věcí, tak máte skutečnou šanci věci ovlivnit. A to je moje zkušenost za poslední rok. Například inovace čemu se říká indigenous innovation. Tam se nám podařilo, že s tímhle přestali ale pak eh, je to také otázka eh, těch elektronických eh, vozů a to se nám vlastně vrátilo zadními vrátky, ale musí, musím říct, že to prostě není jednoduchý partner. Není to jednoduchý partner na partii šachu. A pak zpráva pana poslance Šiltera. Já si myslím, že pro Evropský parlament to bude důležité, ale je to na něm, jak rozhodne. E, parlament by prostě měl zorganizovat svou práci a své diskuze takovým způsobem, aby tady k této zprávě e, přišla schoda v prvním čtení, aby byla přijata. Pokud samozřejmě se eh, touto cestou nechcete vydat, eh, tak eh, je to na vás. Uvidíme, jak bude vypadat výsledek s pozměňovacími návrhy ze strany stínových zpravodajů. My se tím také budeme zabývat. Možná po hlasování o pozměňovacích návrzích ve výboru Ekon přijdeme s dalším návrhem a vy uvidíte, jak se k tomu postavíte, protože tady to není situace povinného dohodovacího řízení, ale pak je to konečné hlasování, hlasování o zprávě jako takové. Záleží na tom, jak se rozhodnete, ale e, já mám takový pocit, že byste to měli udělat tak, jak jsem naznačil, pokud chcete aby to bylo úspěšné. Je tady celá řada otázek k arabskému jaru a severní Africe a středozemní oblasti. Rád bych řekl, že již není málo dohod s těmito zeměmi, protože s většinou z nich, eh, myslím dokonce se všemi zeměmi, již existují dohody, eh, čili Eh, o zboží. Eh, čili zbývá nám zemědělství a zbývá dohoda o službách a také ten aspekt jich jich. Eh, co se týče zemědělství, je dohoda například s Marokem, protože Maroko skutečně mělo také zájem a přepravit tu smlouvu, ale nepodařilo se nám ji ratifikovat v Evropské unii. Jednalo se zhruba o 30 milion euro, nevíc, výměna zboží v této hodnotě a předvážně se jednalo o rajčata. A podle mě je snadnější prostě dovážet mm, rajčata, ale prostě některé země nechtějí, protože se chovají protekcionisticky. Není možné na jedné straně prostě vyžadovat víc a na druhé straně se chovat protekcionisty. Máte dohodu, která byla vyjednána, která byla podepsána a přitom nedospíváme k ratifikaci, protože existují určité členské státy, které se staví proti. Mohli bychom například mm, počítat s velkým otevřením se v sektoru zemědělství, ale to by znamenalo, samozřejmě by to byla výhoda Evropy, ale Máme tady dva sektory, zejména eh, zeleninu, kde je problém. A když chcete, aby komise předkládala žádostivé návrhy, tak je třeba, aby vy jste se také E, jako parlament zasadili o větší otevřenost na svých vlastních trzích. Bohužel jsme neslyšeli poznámku. E, ano, to jsou trhy. A bylo by zajímavé, kdybyste identifikovali e, tu situaci na vlastním trhu. Protože určité státy, co se týče služeb, no, k tomu bych řekl dvě poznámky. Není snadné vyjednávat s určitou zemí, kde ještě neexistují dobře etablované instituce. Je jiná věc prostě eh, podporovat něco, než vést opravdová vyjednávání, protože ta vyjednávání se vedou s etablovanými institucemi a s vládou, která byla demokraticky zvolena, protože to je to, eh, na základě čeho vyjednáváme. To znamená, je třeba, abychom si nechali ještě trošku času. A za druhé, není třeba eh, podceňovat odpor těchto zemí týkající se otevření se na trhu služeb. Eh, například vidíme to v Maroku, a na druhé straně se domnívám, Evropa by měla být eh, možná méně přísná v tom sektoru služeb. Ku příkladu, Evropa žádá od Maroko naprosto stejnou věc kterou oni postoupili, kde ustoupili Američanům, ale tady je přece jenom rozdíl, protože my jsme strašně blízko Maroku, zatímco USA jsou daleko dál a je třeba prostě udělat obrovskou cestu, než se tam dostanou. Čili je třeba mít trošku více realismu. A třetí prvek vyjednávání jich versus jich. Tady je, docházelo k více pokusům v minulosti, co se týče e, nastartování barcelonského procesu a Unie pro středozemí ale příliš malá chuť pro vyjednávání jich, jich mezi nimi. Tedy je tam ještě mm, různý odpor a doufám, že ty převratné události budou znamenat, že to povede ke změně této situace, ale prostě ten prvek jich, jich, který hraje tak důležitou roli v tomto regionu, eh, to je vlastně také problém subsaharské Afriky. ochrana našeho průmyslu, protože tady zaznělo více otázek. K návrhu, o kterém hovoříme s Michelem Barnier. My už nemáme žádné konzultace, my jsme se dohodli a um, už tady máme jasný profil této záležitosti a při, eh, v nejbližší době to budeme eh, prezentovat sboru komisařů. A Domnívám se, že to je eh, dobrý ambiciozní systém a že neexistuje nedorozumění mezi panem, eh, nedorozumění mezi panem Barnierem a mnou. Tady jsme se dohodli, ale samozřejmě je důležité, aby komise jako celek přijala rozhodnutí. Co se týče eh, GSP, Všeobecného systému preferencí, Myslím si, že na druhém zasedání sboru komisaří v květnu se rozhodne daleko selektivnější systém. Chceme eh, to zredukovat na 50, eh, na, 50 současných kritérií mm, způsobilosti komise vám to bude, eh, jistě vám to předloží a vy budete mít možnost o tom diskutovat, protože tady máme ten proces rollover. Pan Žado. Nemám v záměru přijít s nějakým, v záměru přijít s nějakým návrhem týkající se TDI. Můj předchůdce, pan Mendelssohn, byl několikrát citován. On skutečně přišel s tím, že bychom mohli tato opatření učinit, ale to, co očekáváte ode mě, je spíše eh, opak, takže by se neměl užívat pan Mendelssohn eh, jako příklad, protože on dělal přesný opak toho, co, co chcete. A myslím si, že kdybych eh, snad někdy předložil návrh, tak by to byly ty dvě extrémy, buď ty, ti, co ještě brání to, co předložil pan Mendelssohn, anebo ti, eh, kteří hájili přesný opak. A eh, myslím, že bychom byli tam, kde jsme teď. To znamená, že žádné návrhy nepředložím. Ambiguity. Ale vždyť tady není žádná dvojznačnost. My jsme se neodvolávali na pana Mendelsona. Eh, my jsme hájili jeho, pardon, my jsme bojovali proti jeho pozici, protože on chtěl oslabit Eh, protože to, my jsme to skutečně ho citovali spíše v negativním slova smyslu. No, dokáže si představit, že váš postoj bude stále stejný, ale budeme tady mít stále pozici pana Sorliho, eh, kteří hovoří o pravém opaku. A myslím si, že na, eh, po dlouhatánských debatách bychom dospěli tam, kde jsme. No, tedy no, rozhodně nevidím výsledek, jak, jaký ten výsledek, který by to mělo přinést. Ale je to poprvé, co říkám, že rozhodně mým záměrem není předložit nějaký návrh eh, v této oblasti. Co se týče klimatu, a pane Žadu, víte, že pravidla VTO nařizují eh, ty dumpingová opatření v právě v té sociální a ekologické oblasti. To znamená, bylo by třeba změnit, eh, eh, zakazují, to znamená, že bylo třeba změnit pravidla VTO. Pan Sterdy, eh, angažují se Spojené státy také v bilaterálních vyjednáváních? Anyway which are the countries that are surrounding the Pacific from uh, Chile to Brunei. Jeden z velkých projektů sousedních států Pacifiku, Ázie, Jižní Amerika a tak dále. Snaží se dospět k nějakému výsledku a v některých v jistých kruzích v USA je vidět, že se na to dokonce nahlíží jako na alternativu k jednání z Doha. nedávnem došlo k bilaterální dohodě s Koreou, dále máme dohodu s Kolumbií a s Panamou, ale více dohod zatím neexistuje. Rovněž to ještě nebylo předloženo k ratifikaci. Chtěli předložit k ratifikaci dohodu s Koreou, ale v parlamentu již nemají většinu a proto se rozhodlo, že se v parlamentu povede diskuze pouze se všemi třemi současně. Takže se přesně neví, jak ta situace tam současně vypadá. Antidumpingová opatření. Já ten změnný případ přesně neznám, ovšem rád se na to podívám. Zde stanovujeme objektivní kritéria při těch antidumpingových řízeních. Mnohé ovšem potom závisí na vývoji cen a nákladů v těch zemích, kterých se to týká. K tomu se ovšem nyní vyjádřit nemohu k těmto zcela konkrétním ele elementům. A nyní otázka Pákistánu. My jsme předložili návrh k Pákistánu, to jistě víte, ale Potřebujeme výjimečnou úpravu v rámci VTO. My se snažíme ve VTO dospět k žádoucímu výsledku a pracujeme na tom velice aktivně i nyní, protože pro Pákistán můžeme učinit něco pouze krátkodobě a musí to jít cestou obchodních opatření. Možná by to mohlo jít také cestou eh, pravidel Mezinárodního MF, eh, eh, ono by to neplatilo pouze pro Pákistán, ale také pro Čínu. Samozřejmě to souvisí také s režimem GSP. Ovšem, musíme vyčkat na nový systém, protože podle stávajícího systému to udělat nelze. Takže Čekáme tedy na tu výjimku VVTO, protože to je jediná možná cesta. Já nechci zacházet do podrobností, ale opravdu pracujeme na tom, abychom dosáhli řešení. A naděje stále je. A pak otázka těch zpráv, které byly přijaty v parlamentu, zda je odpovídajícím způsobem zohledníme. Ano, je zde určitý návrh, a my, abychom to schválili na sporu komisařů, tak samozřejmě potřebujeme většinu. A pokud se to schválí, bude to zohledněno to, co parlament si myslí o tomto tématu a říká o tomto tématu, je samozřejmě důležité. Rovněž potřebujeme i většinu v parlamentu, ale samozřejmě bude to náležitým způsobem zohledněno. Taky jste se zmínili o Pakistánu. E, musím říct, že v komisi rovněž uvažujeme o tom, zdali bychom neměli vyvinout takový nástroj, který by nám umožnil eh, uplatňovat určitá obchodní opatření po eh, živelních katastrofách. Ale to je velice komplikované téma, jsem připraven o tom s vámi ve výboru diskutovat a musím říct, eh, že už teď je řada lidí velmi proti a další velmi pro a pak se pohybuje e, velká skupina mezi těmito dvěma extrémy. Jistě, přírodní katastrofa, e, tam samozřejmě budeme zapotřebovat i zelenou ze strany VTO, ale každopádně na tohle myslíme, zdali by nemohlo být e, vyvinuto něco takového. Práva duševního vlastnictví. Ano, jistě, to je jeden z našich hlavních důležitých eh, eh, problémů, témat, o kterých eh, jednáme, když vyjednáváme ty dohody a práva duševního vlastnictví jsou mimořádně významná. Potom zjednodušení TDI. Vy, vy jste patrně byl v jiném v jiném táboře než paní Saifi nebo Žado. E, vy byste byl v opačném táboře a já se obávám, že bych byl tak někde mezi vámi, uprostřed. Potom Mountford. E, tam přicházíme s návrhy při, v těch e, bilaterálních dohodách, ale musíme také vyjednávat s členskými státy protože je to nakonec v jejich rukou. Není to komise, kdo prostě může na sebe vzít takovéto závazky. Je třeba mít eh, souhlas členských států. A jistě administrativní zátěž, byrokratický, byrokratická zátěž a tak dále ohledně těch regulačních eh, nástrojů, to máte nepochybnou pravdu, ale to je spíš eh, mandát jiného komisaře než můj a ono to není vůbec jednoduché. Eh, ta pravidla, paní Saifi, tady máme řešení. Protože to bylo schváleno členskými státy a byl tady problém se statutem Kosova, jistě, si, mm, jistě to víte, a to by nám umožnilo nyní otevřít diskuse, abychom přesně mohli definovat pravidla o původu zboží. Co se týče veřejných zakázek, e, tady jsme řekli, že všichni jsme pro e, dohodu nad jednoduchým návrhem. Pan Fielner, stejná otázka, týká se, týkající se panafrického panelu. Amsterdam, Madame de Sarnes, um, A teď další otázka eh, zemědělství eh, v eh, té středozemní mediterální oblasti, jak to vypadá s vyjednáváním. No, myslím, že jsme pokročili dost, ale zbývá ještě několik významných bodů, zejména automobily. To je pro ně strašně zajímavá oblast, jak snížit tarify, v jakém období a pro jaký typ vozu. Pak tam jsou vína a alkoholické nápoje, to je také důležité, rovněž veřejné zakázky, čili můžeme říci, že tři, čtyři body problematické zůstávají na stole. To je normální, eh, když se vyjednává. High officials se sejdou, vysocí reprezentanti se eh, sešli minulý pátek a je jasné, že je tady politická vůle, abychom skutečně dospěli k výsledku v příštích měsících. Ta politická vůle tady je, aby se završila jednání a ukončila. Ale říkám, zbývá ještě pár mm, cholostivých bodů, které je třeba vyřešit. A pan Murphy. Hmm se ptal na Severní Afriku, já už jsem vám řekl svůj názor. Takže e, nějakých 70-80 e, obchodu s potravinami eh, má být údajně v rukou spekulantů. No, já si myslím, že asi tr- chápu trochu jinak než vy. To bude tím, že máme odlišné politické eh, názory, ale eh, pokud je to pouhá spekulace, no tak pokud by tomu tak bylo, tak by se těžko investovalo tolik do výroby a každým rokem víc a víc, protože to, co vy nazýváte kapitalisté, to nejsou hlupáci, práci a oni investují tam, kde se jim to dlouhodobě již vyplatí a ty investice opravdu výrazně narůstají. E, čím dál tím rychleji. Takže 70, 80, 90 to opravdu asi e, nemá cenu se pokoušet na e, zájem se ovlivňovat a držme se svého přesvědčení oba dva. To bude asi nejmoudřejší. Děkuji, pane komisaři. Doufám, že jsem vám dal dost času na to, abyste mohl reagovat na všechny otázky. Jste velmi laskav, že jste zůstal trochu déle. Jako obvykle jste byl velmi otevřený, velmi upřímný a nepochybně to bylo nesmírně zajímavé. Jsme mnohem lépe a více informováni o aktuálním stavu věcí v celé řadě oblastí, které patří do, vašeho, eh, do vaší působnosti. Let's uh, resume our proceedings. A teď se budeme tedy věnovat dál našim eh, bodům na pořadu jednání. Nejprve bod 6. Jedná se o eh, diskuzi a pozměňovací návrhy ke zprávě o nové obchodní politice pro Evropu v rámci strategie Evropa 2020. Naším zpravodajem je Daniel Kaspary a e, neméně než 200 pozměňovacích e, návrhů bylo předloženo. Takže já teď dám slovo našemu zpravodajovi, aby nás e, informoval, aby nám řekl, jak nahlíží na tyto pozměňovací návrhy a jak má v úmyslu se s nimi vypořádat. Prosím. Já, sehr Vážený pane předsedo, vážení kolegové, vážené kolegyně, nejdříve bych chtěl poděkovat za to množství pozměňovacích návrhů, které jsem během posledních dnů zpracoval. Mám z toho dojem, že ve velkých částech zprávy e, nejsou žádné velké pozměňovací návrhy, takže zde máme určitý koncenzus ve výboru, aspoň e, v zásadě. A na druhé straně některé pozměňovací návrhy které jsem obdržel, jsou takové pohyby, že chtějí detail, v detailech měnit zprávu a někdy i celkově tu zprávu změnit. Takže si myslím, že bychom Eh, že se budeme muset zde ve výboru dohodnout na určitých pozměňovacích návrzích, či pak to nějak sporně odhlasovat. Hlavně jde o to dohnout se na to, jaký náš bude, pří, bude náš přístup. Máme zde pozměňovací návrh ze dvou hlavních uskupení, které to vidí spíše negativně, takže zdůraznují zejména ty negativní věci. Ty ostatní návrhy jdou spíše tím směrem, jakým způsobem chceme mít naši, eh, vylepšit naši obchodní strategii, jaké dodatečné aspekty bychom tam chtěli zahrnout. Byl bych velice rád, kdyby dnes kolegové mohli to či ono vysvětlit, abychom věděli, jaké, byly vůbec, jaké bylo pozadí jejich pozměňovacích návrhů. A pak bych navrhla, abychom využili příštích týdnů k tomu, abychom v klidu dospěli k určitému koncenzu. Takže já bych zde vlastně to na začátku rozpravy takto navrhl stínovým zpravodajům a dalším kolegům tedy, abychom ve výboru nehlasovali v květnu, ale abychom si dopřáli dostatek času, například až do června, pokud to bude možné. Proč? V příštích 14 dnech mi bylo již řečeno ze strany některých kolegů, že nebudou vůbec v Bruselu kvůli velikonocům a těm s nimi spojeným svátkům, takže bychom měli de facto pouze jeden jediný týden na to, abychom se mohli spolu bavit o možných kompromisech. A protože já mám opravdu velký zájem na tom, abychom měli co nejširší kompromisy zde na vývodu, tak navrhuji, abychom si vyhradili ještě dodatečný čas na tuto zprávu, abych byl opravdu velice vděčný, kdybychom dnes měli otevřenou výměnu názorů a potom kdybychom potom po velikonocích se mohli sejít se stínovými zpravodaji, kteří také předložili pozměňovací návrhy a snažit se o kompromisy. Eh, z tohoto pohledu se těším na dobrou výměnu názorů dnes a děkuji ještě jednou za veškeré pozměňovací návrhy. Ano, děkuji vám. Souhlasím s vámi, že eh, je zapotřebí, eh, a ten čas je postačující, abychom měli dost času na to vytvořit tu nejlepší možnou zprávu. Stínoví zpravodajové jsou zde, dám vám slovo. Prosím. No, v tuto chvíli asi eh, stínoví zpravodajové nemají až tolik co říct. Myslím si, že ta soudržnost eh, parlamentu je důležitá. Pokusíme se o to. Eh, jsou tady otázky, kde prostě se nám ten koncensus nepodaří dosáhnout, ale měli bychom se o to alespoň v některých případech pokusit. Socialisté eh, předložili mnou eh, několik pozměňovacích návrhů. Šlo eh, o to zajistit tu určitou koherentnost, soudržnost té koncepce rozvojové politiky a nějakých 160 pozměňovacích návrhů jsem v tomto směru předložil. Pak jsou tam také pozměňovací návrhy, které se týkají zapojení parlamentu a občanské společnosti do obchodní politiky. Pak je tady oblast, kde mám trochu více problémů a to je právě otázka duševního vlastnictví. Já s Danielem naprosto souhlasím, že eh, inovace a znalostní ekonomika se musí v Evropě více prosazovat, ale myslím si, že stávající režim ochrany duševního vlastnictví je poměrně eh, asi dobrý a nechtěl bych, aby byl oslaben Myslím, že jde tedy e, ne až tolik o posílení stávajících pravidel, jako o důslednější jejich prosazování, těch, která již existují. A rozhodně nechci, aby v naší e, zprávě zaznělo e, něco proti těm pevní, eh, pevnějšímu postoji vůči dovozu léků, což je ten pozměňovací návrh 123, ohledně druhotných léků dovážených z Brazílie. A pak otázka služeb. Já vnímám služby jako velmi důležitou součást evropské ekonomiky a nemyslím si, že bychom nějakým způsobem měli tlačit na rozvojové země, aby liberalizovali své eh, terciární sektory, své sektory eh, služeb, protože to by nepochybně nevedlo k, bez, eh, k spravedlivějšímu, eh, spravedlivějšímu přístupu k těmto službám. A já eh, vítám to, že Daniel si chce sednout se stínovými zpravodaji a proberat všechny tyto věci. Těším se na tu spolupráci. Doufám, že najdeme společnou půdu. Manuel Sarnes z ALDE. Takže prosím, ALDE. Můžu. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, se připojila k Danielovi, k tomu, co řekl. Eh, já si myslím, že to je skutečně velice dobré a dá nám to čas po velikonocích, abychom prostě se stínovými zpravodaji se sešli a podívali se na to, jak můžeme prodiskutovat o určitou syntézu o zapracování pozměňovací návrzích. Myslím si, že je důležité dospět k co možná největšímu koncensu. Rozhodně je to tedy určitě v zájmu všech a v našem duchu. Já jsem dala také mnoho pozměňovacích návrhů, ale jsem absolutně ochotná k tomu, abychom je společně společně vlastně prošli, protože si myslím, že jsme všichni vedeni společným veřejným zájmem pro Evropu, pro vytváření zaměstnaneckých příležitostí a pro hospodářský růst. A proto si myslím, že nalezneme co nejširší konsensus. Thank you, Janik Žado. Děkuji, Janik Žado, za zelené. Ano, my jsme také dali celou řadu pozměňovacích návrhů, protože považujeme tuto zprávu za důležitou a co bude zajímavé v diskusi nastávající, to je spíše méně diagnostika, eh, protože já mm, prostě souhlasím eh, s mnoha věcmi, které Daniel říká, jak definuje, kde jsme v Evropě, jak ztrácíme terén eh, mm, v poměru s Amerikou, že prostě tady se dosáhlo určité ten tempa těch ztrát, ale co bych chtěl diskutovat je, po té, co skonstatujeme ztrátu naší konkurenceschopnosti, ztrátu zaměstnaneckých příležitostí eh, v důsledcích globalizace, tak eh, kam bychom došli k nějakému závěru, že je třeba eh, ubránit se tomu, abychom pokračovali ve stejném systému. Když se třeba podíváme na systém služeb a veřejných, služeb, zda tedy budeme pokračovat v této formě liberalizace, když po té stránce diagnostické eh, by bylo třeba skonstatovat určitý neúspěch týkající se naší formy eh, liberalismu v oblasti eh, výměny zboží. Čili myslím si, že je, těším se tedy, že diskuse bude jistě zajímavá a živá, protože když se vyslechneme pana komisaře de Guchta, když hovoří o obchodu, tak on skutečně hovoří o liberalizaci obchodní. On nehovoří o pravidlech obchodních, on hovoří o liberalizaci obchodu. A myslím si, že ta diskuze e, jistě se odrazí v tom, e, zda tedy taková komerční strategie e, by měla projít určitou ofenzívou liberalizace, anebo budeme spíše v defenzivní oblasti, kde navýšíme prostě obranu naši obchodní. Já si myslím, co je chybí, je definovat skutečně naši průmyslovou politiku, naši budoucnost ekonomiky, kde vidíme budoucnost, kde vidíme komparativní výhody, eh, které bychom mohli eventuálně vyvážet. A otázky, které tady ještě nezazněly, které nabývají na významu, eh, myslím si, že to je ta otázka politiky vývozu v rámci Evropské unie jako takové, protože vidíme, že dnes máme velké potíže i v Evropské unii samotné, abychom tady řídili nějakým, eh, nějakou formou ten obchodní rámec. Když se podíváme na Německo, na Portugalsko, na Francii a na jiné země, Mm, tak vidíme, že mají eh, potíž skoordinovat určitou strategii na mezinárodních trzích. Eh, mají stále větší problémy s obchodním deficitem, se splácením dluhů a Nakonec prostě tady máme skutečně absenci nějaké evropské vizi týkající se naší obchodní strategie kterou bychom měli definovat eh, v Evropské unii, eh, co se týče vlastně nerovnovážného rozvoje v Evropské unii mezi jednotlivými členy. A doufám, že budeme mít dost času na tuto diskusi eh, v nastávajících týdnech. Děkuji. Ještě nějaké připomínky k tomuto tématu? Gue? Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za ten přístup, který zastává ve své zprávě. I my jsme předložili celou řadu pozměňovacích návrhů a já bych zde zmínil, možná jen taková dvě hlediska. Jadnik šado o tom právě hovořil a já to pokládám za důležité. Jsme v situaci komplexních, eh, rozsáhlých změn. Když hovoříme o finanční a hospodářské krizi, tak to samozřejmě má svou vnitřní EU dimenzi. Například ta orientace německého hospodářství na export má samozřejmě negativní efekty na eh, exportní situaci dalších členů EU. Jakým způsobem se nám to podaří nějakým způsobem sladit? Jakým způsobem by měla vypadat všeobecná obchodní strategie EU vůči eh, třetím zemím? A proto jsme si položili otázku, jakým způsobem můžeme v rámci této obchodní strategie 2020, v rámci tohoto partnerského porozumění, jakým způsobem teda můžeme právě posílit to partnerské porozumění a já si myslím, že to, co navrhl Daniel Kaspary, totiž to, abychom si vyhradili čas na tu důležitou zprávu, je velice dobré, abychom si opravdu obšírně pobavili o tom, jakým způsobem se nám podaří v rámci celé řady pozměňovacích návrhů, které máme, dospět k nějakému rozumného přístupu. A samozřejmě druhá další věc, to je rozvojová politika, to je pro nás velice důležitá věc, základní věc. A Máme to tedy v našich pozměňovacích návrzích, snažili jsme se to tímto způsobem zapracovat a myslím si, že i zde bychom se tomu měli věnovat. Totiž co mu, či, čemu může přispět strategie EU 2020 v oblasti obchodní strategie v rámci řešení problémů. Thank you. Kazak. Takže pan Kazak. Ano, děkuji, pane předsedo. Já budu strašně stručný. Souhlasím s kolegy, že je nutné dospět k nějakému kompromisu eh, v této zprávě, protože se jedná o zprávu strategickou s dlouhodobým eh, významem pro práci našeho výboru, pro práci celého parlamentu. Eh, chtěl bych tady jenom zmínit několik pozměňovacích návrhů, které Eh, tedy jsou určeni, eh, určeny panu Kasparimu a kolegům. Eh, navrhuji, abychom také vedli paralelní jednání s Unií celní, ohledně celní unie a to si myslím, že je důležité i vzhledem k mé zprávě o obchodních a hospodářských vztazích s Tureckem. Můj druhý návrh se vztahuje k jednání s Japonskem vzhledem k té nedávné obrovské katastrofě si myslím, že je obrovsky důležité, abychom se více snažili ta jednání ukončit a samozřejmě také e, zohlednit přitom všechny ty otázky, které teď e, také zmínil pan komisař de Gucht ohledně e, veřejných zakázek, trhu s veřejnými zakázkami a netarifních Eh, bariér. Pak eh, je tady vnější politika a eh, environmentální strategie a tyto cíle, ty, to by mělo být vyváženější a rovněž si myslím, alespoň pro mou frakci to je také důležité, o konkurenceschopnost malých a středních podniků. To je také důležitá věc a musí být také dána do určitého vztahu s nutností vytvářet pracovní příležitosti a podporovat inovace. Takže asi tolik, to jsou ty hlavní věci a souhlasím, eh, či jsem si jist, že dospějeme nakonec k dobrému kompromisu. Děkuji. A teď pan zpravodaj, eh, pár slov s závěrem. Yeah, um... Vážení kolegové, ještě jednou jsem chtěl poděkovat za vaše příspěvky. Já bych navrhl, že se pokusím spojit se s kancelářemi kolegů ještě tento týden, abychom co možná nejrychleji stanovili termíny a abychom skutečně si vzali dost času na diskusi a těšilo by mě, kdybychom dospěli k dohodě. A děkuji tedy mnohokrát za naši dnešní diskuzi. Could we point the vote in this committee? Takže eh, hlasování v červnu v tomto výboru, hlasování o této zprávě, dobře. Point, uh... Eh, A teď je před námi bod 7. Změna nařízení, kterým se zavádí eh, režim společenství pro zboží dvojího užití. Spravodajem jsem já, toto je význa, výměna názoru protože návrh zprávy ještě není připravený. Jak víte, toto je otázka, která se týká technologií a e, prostředků, které jsou tedy e, e, pro civilní i vojenské užití. Tady je ještě příloha zboží, eh, tam se eh, třeba rozhoduje prostřednictvím konsensu, pak jsou tam eh, různá, různé režimy pro technologie, konvenční zbraně a tak dále. V podstatě článek 15 tohoto nařízení upřesňuje že seznam zboží dvojího užití je v příloze 1 a bude aktualizován v souladu s příslušnými závazky a jakékoliv změny eh, které budou tedy eh, přijaty v rámci eh, dohod o nerozšiřování zbraní, budou předmětem relevantních mezinárodních smluv, takže tady jsou prostě určité závazky, eh, které žádají eh, nutné změny těchto eh, tohoto, této přílohy. A komise tedy přichází s tímto krokem v souvislosti s předchozími rozhodnutími přijatými na jiných fórech. Takže poté, co jsme pro, eh, tento eh, návrh eh, probrali a zkontrolovali, zdali odpovídá příslušnému AKI v této oblasti, tak ty nástroje a mechanismy pro kontrolu vývozu byly také E, vzaty v úvahu a proto si myslím, že je dobré a příhodné, abychom návrh komise přijali bez jakýchkoliv pozměňovacích návrhů. E, opakuji, návrh zprávy zatím ještě není připraven, nicméně bych byl pro, aby e, tedy jsme postupovali tím způsobem, jak jsem teď navrhnul protože tady vlastně není nějaké e, manévrovací pole, e, nějaké e, další možnosti. Jde o závazky, které byly přijaty, jak už jsem řekl, v rámci rozhodnutí na jiných forech. A myslím, že bychom tedy mohli e, přejít k hlasování e, tak, jak bylo původně e, řečeno v květnu. Návrh, návrh zprávy teprve tedy bude připraven. A teď je otevřena diskuze, pokud má někdo nějakou připomínku či otázku. Pokud tomu tak není, přece jenom ještě komise by to mohla komentovat, je přítomna, máme zde pana Paula Gasotyho, který je naším eh, obvyklým hostem při těchto příležitostech. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já vás neokradu o eh, čas. Vy jste řekl vše, co, je, co bylo nutno říci. Jedná se o technické nařízení a o něco, eh, co vlastně je pak konsolidováno členskými státy. Spojené království je mimochodem také, eh, je vlastně také eh, částí tohoto eh, orgánu, ani komise, ani my ne. Myslíme si, že do budoucna návrh konsolidace těchto seznamů by eh, mohl eh, být předložen nějakým zrychlenějším postupem, než je tento běžný legislativní postup. Komise studuje tuto možnost a my tedy se pokusíme předložit takovýto návrh tak, aby technické pozměňovací návrhy k příloze 1 byly eh, přijímány rychleji, protože naši exportéři na to poměrně netrpělivě čekají a ta běžná, ten běžný legislativní postup je přece jenom trochu eh, dlou, eh, zdlouhavý a do budoucna tedy plánujeme reagovat rychleji v takovýchto případech. Děkuji. Eh, předseda, děkuji. V několik eh, následujících dnech eh, předložím tedy na našim členům výboru návrh zprávy. Výborně. To je tedy bod 7, ten jsme vyřídili, teď je před námi bod 8 za uzavření mezinárodní dohody o kakao. Je to tedy do roku z roku 2010. Já jsem zpravodajem. Během našeho březnového zasedání jsme se již touto otázkou zabývali. E, s příslušnými aktéry jsme také vyměnili e, názory a s hlavním vyjednavačem za komisi jsme se sešli v uzavřeném jednání a parlament samozřejmě musí být v té konzultační postupu také zapojen, protože to je součást eh, podmínek. Eh, dohoda je otevřena k podpisu a eh, je to tedy, bylo to otevřeno k podpisu od 1. září 2010 do 30. prosince 2012, tak jsme požádáni, abychom postoupili co nejrychleji. Zatím jsme ovšem neobdrželi oficiální e, oznámení ze strany rady. Takže nemůžeme e, postoupit dál, dokud nás o to rada formálně nepožádá. Ale v mezičase se můžeme zabývat pracovním dokumentem a ten pracovní dokument jsem tedy připravil a e, který vám tedy rozdám v co nejkratší e, době. Pak bude předložen e, tedy vám k okomentování a na základě toho dokumentu pak rozhodneme. Není zapotřebí tady zopakovat, že jsme se také eh, zúčastnili příslušného slyšení před několika eh, týdny. Chci jenom zdůraznit, že dohoda o kakao eh, vlastně stanovuje určité, určitý rámec v souvislosti s Mezinárodní unii výrobců kaka a členské státy vlastně nejsou v tomto směru zúčastněnými stranami, protože je to celé řešeno na úrovni této unie. Jde o to usnadnit eh, obchodní vztahy a obchodní výměny, eh, udrž, eh, pok, tvořit udržitelný rozvoj a je to dohoda, která je zásadně významná v oblasti evropské strategie v obchodní politice a také v, e, pro její obchodní vztahy v sektoru kaká. A my se domníváme, že teď by možná mohla následovat krátká diskuze, ale myslím si, že to bude velmi jednoduché. Nedomnívám se, že by tady měly být nějaké zásadní problémy či odlišné názory. a doufám, že co nejdříve bychom mohli postoupit eh, k těm dalším fázím eh, probrání eh, návrhu zprávy, předložení na plenárním zasedání. Někdo má připomínky? Katrin Bilde. Děkuji, pane předsedo. Nechci to celé e, zahajovat znovu, ale dvě otázky, dvě, e, tém, dva tém, dvě témata. Nejprve tedy ochucovadla. E, jak víme, kakao se tedy pěstuje na malých výměrách, velmi často jsou do toho zapojeni i nezletilé děti a mladí lidé, Často eh, ti mladí lidé jsou eh, tedy eh, z důvodu získání finančních prostředků nuceni k migraci za tou prací. Teď jde o to, zda je tady jakási sociální ochrana pracovní síly, která tedy je zapotřebí pro výrobu kaká a pěstování a výrobu kaká. Eh, víme všichni, eh, k čemu dochází na eh, pobřeží Slonoviny. To je země, která je jedním z největších producentů kaká na světě. Každopádně doufám, že ty nové, ten nový vývoj umožní získat stabilitu a také, že tedy bude následovat prosperita pro tuto zemi. Děkuji. Chci vás eh, jenom upozornit, že toto bylo jedno z hlavních témat eh, na předchozích jednáních. A Elizabeth Kastinger, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že ty poslední konzultace a ta debata s odborníky nám velice dobře objasnili, jak vypadá situace. A myslím si, že tato dohoda je opravdu velice důležitá, zejména když to vidíme ve vztahu s tou poslední dohodou. Tam se to strojnásobí, protože tam bude enormní počet států, kteří se chtějí připojit k této dohodě. Já bych chtěla se připojit ke své předřečnici a říci, že politická situace na pobřeží Slonoviny v současné době, dobře víme, že pobřeží Slonoviny má 40%, takže je to jeden z největších vývůstů kakava. Politická situace tam je velice napjatá, zejména co se týče situace eh, zemědělských podniků, které tam fungují. Chci se zeptat, eh, máte o tom nějaké informace, či zda ty aktuální nepokoje v zemi, eh, zda to zohledňujete v rámci eh, toho posuzování této dohody. Jinak mám pocit, že bychom měli postupovat rychle a opravdu um, realizovat všechny důležité kroky tak, aby tato dohoda, eh, aby se tuto dohodu podařilo dobře uzavřít. Děkuji. Ano, děkuji. Máme teď pana Palatínoho mezi námi, pana Šulce. Eh, a já se omlouvám, říká pan předseda, nedíval jsem se bedlivě. Prosím, Helmut Scholz, omlouvám se ještě jednou. A panu Baratínu se omlouvám. To není žádný problém, dovolte abych se připojil k předřečníkům, jak Jiry, tak výměna názorů byly nesmírně důležité. E, osvětlily se rozdílné aspekty, e, které vlastně plně potvrzují nezbytnost uzavření dohody a také obtíže, které jsou s tím spojeny. Já bych k tomu chtěl připojit ještě dvě hlediska, která bychom možná měli zohlednit. Za prvé nabízím, aby všichni kolegové, kteří na o, tom, na to, o to budou mít zájem, se podívali na zajímavý dokument rakouské televizi, ve, mm, které, který tato televize vypracovala s prvním německým programem ARD, který ukazuje práci dětí na pobřeží Slonoviny a poukazuje to ta nezbytnost prostě spojený těch, té malé problematiky s obecnou situací, jak vlastně jednají velké podniky v těchto zemích a využívají tamní konkrétní hospodářské situace, eh, která eh, vlastně má přímý vliv na současný politický vývoj na pobřeží Slonoviny. A druhý aspekt, na okraji eh, parlamentního setkání eh, s VTO jsem měl příležitost hovořit se zástupci z Bolívie, kteří upozornili na skutečnost, že v Peru, Bolívii a Kolumbii, ale také ve Střední Americe v současné době eh, existují intenzivní úsilí kakao eh, vyvinout jako iniciativu a začátek pěstování koky. Eh, to znamená, že i tady eh, se vyskytuje určitý podnět a podnět pro roňky, aby odešli od pěstování koky a začali pěstovat kakao. A to by vlastně omezilo také přístup drogoj, eh, drogové mafie. Čili tady bychom skutečně měli tento bod také zohlednit při projednávání. Děkuji. Eh, Děkuji. Myslím si, že to by bylo určitě zajímavé, kdybychom se mohli podívat na ten program eh, německé televize, kdyby byl teda otitulkovaný v dalších jazycích takže teď komise. Uh, Pan Palatini, ten už se k nám připojil v minulosti k diskuzi kolem tohoto tématu a je naším hlavním vyjednavačem. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. děkuji váženým poslancům a poslankyním, kteří si vzali slovo e, v souvislosti s touto dohodou. Já už jsem měl možnost e, toto velmi detailně vysvětlit během slyšení v minulém měsíci, ale chtěl bych tady ještě ozřejmit některé věci, které e, byly dnes zdůrazněny. Nejprve musím vysvětlit, že důvod, proč ten oficiální návrh není ještě oficiálně na stole parlamentu, je následující. Jak jsem řekl, došlo k takové eh, opravě, eh, kterou musela učinit kancelář pro smlouvy OSN. Ta eh, oprava již byla učiněna a ten text teď mají v rukou právníci a lingvisté rady bude přijat v následujícím e, týdnu a pokud to Velikonoce nezastaví, tak nejpozději po Velikonocích bude text zaslán oficiální cestou a bude k dispozici. A teď k otázce e, dětské práce. Je zřejmé, že se jedná o závažný problém. A e, tato nová dohoda E, vlastně se také snaží přistoupit k této otázce zcela e, e, jednoznačně. Otázka zákazu vývozů v případě, že by se prokázala práce dětí, to je jedna věc, ale z to nejde, nicméně jsme vyjednali velmi bolestně eh, článek 42, ve kterém se eh, činí odkaz na eh, životní podmínky a pracovní podmínky. Takže je tam odkaz na tyto normy a na veškerou legislativu a všechny úmluvy, které jednotlivé členské státy vlastně podepsaly, kde jsou smluvními stranami a které jsou eh, úmluvami eh, Mezinárodní organizace práce. Takže právě s odkazem na Mezinárodní organizaci práce ty země přijaly závazek eh, se vyrovnat se svými povinnostmi, co se týče eh, eh, tedy zákazu práce dětí. Nemohli jsme to tam vyloženě explicitně zavést do těch smluv, ale tímto způsobem se to podařilo. Bylo to obrovské množství práce. Nikdy se nám nepodařilo dospět do takto jaksi mm, tak, takovým Eh, uspět tímto způsobem, získat takovýto výsledek a je to velice významné aký, eh, které charakterizuje tuto dohodu a eh, ta dohoda má za cíl zajistit vlastně rozvoj dlouhodobě udržitelné ekonomiky ve všech oblastech. Teď pobřeží slonoviny. Samozřejmě to je zásadní problém. Já jsem se v závěru března Eh, vrátil z rady v Londýně. Eh, pobřeží Slonoviny tam bylo zastoupeno svými novými zástupci, to znamená eh, zástupci vládu, vlády oficiálně uznaného prezidenta Odry. Byli všichni velice otevření a ukázali se jako velmi otevření a připravení se vyrovnat se svými závazky, včetně finančních závazků. Eh, máme naději, že poté, co se eh, situace sklidní, eh, tak jak to naznačují poslední hodiny, Eh, tak by eh, pobřeží eh, slonoviny mělo tedy znovu hrát roli toho prvního výrobce a vývozce kaká na světě. A dále země Střední a Latinské Ameriky. Dostali jsme informace, v tom smyslu, že tady je čím dál tím větší zájem. Některé země jsou již členy, například Bolívie, jiné eh, jsou zase ve stádiu takového očekávání, hledání cesty třeba Peru a až eh, smlouva vstoupí v platnost, tak máme naději, že se tedy eh, připojí většina exportérů kaká. Pane předsedo, myslím, že jsem zodpověděl všechny dotazy, jsem dále k vaší dispozici. Děkuji vám. To jsou dobré zprávy. A až dostaneme ty dohody, tak si e, upravíme časový harmonogram pro e, jednotlivé procesní úkony abychom eh, té dohodě také dali zelenou. Takže děkuji, to je eh, vše, co se týče eh, naší první části odpoledního zasedání. Teď následuje jednání in camera s koordinátory a proto žádám všechny ty, kteří nemají oprávnění se zúčastnit jednání koordinátorů, aby